Uh, dear colleagues, good morning. I hope that we can begin. Doufám, že můžeme, doufám, že můžeme začít. Doufám, že budeme mít ehm, živé hlasování. Uh, snad se vyhneme různým otázkám. Ano, požádali jsme, aby byla zvýšena teplota před eh, půl hodinkou, ale zatím se nedostavil výsledek. Tak doufám, že sebou máte své hlasovací kartičky, máte připraveny. Začneme zprávou eh, pana Raděva. Eh, společné minimální standardy eh, občanských řízení, pozměňovací 22. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 22. Pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. 24 pro,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 proti, zdrželi se přijato, 29 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat, 37 pro, proti, zdrželi se přijat, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 39 pro, proti, zdrželi se přijat, 40 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijat. 45 pro, proti, zdrželi se přijat. 46 pro, proti. Ověříme, prosím. 46. Jste pro? Bylo to přijato. Kompromis 4 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 48 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 49 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 50 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 51 pro. Proti. E, zdrželi se zamítnout. 53 pro. Proti. Mm, rád bych ověřil, prosím. 53. Toto ověřujeme. Přijato. 54 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 55 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 56 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Kompromis 5 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 58 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Jednička pro. Proti. Zdrželi se přijat. Trojka pro. Proti. Zdrželi se přijat. Čtyři pro. Proti. Zdrželi se přijat. 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10 pro, proti. Uvěříme, prosím. Přijato. Dva pro, proti, zdrželi, zdrželi se. Tak, teď musíme ověřit znovu, promiňte. Bylo to přijato. 11 pro, proti. Zdrželi se přijato. 12 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 14 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 15 pro. Proti. Eh, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato, 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 19 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 21 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 20 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato návrh zprávy eh, jako celek. Prosím o elektronické hlasování. Bylo to přijato. Gratuluji panu Raděvovi. A teď má zpráva o, kdybych, mm, eh, jedná se o nehody, eh, pozměňovací návrh 7, kde pro abstention. Promlčecí lhůty to neho, to je zamítnuto, máme osmičku pro, proti, e, zdrželi se přijat. Nine in favor. Devět pro, proti, zdrželi se přijato, deset pro, proti. Ověříme, prosím, pozměňovací návrh 10.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 Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. Pět pro, proti, zdrželi se přijato. Šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh zprávy jako celek. Bylo to přijato. Gratuluji sám sobě. Budeme pokračovat se zprávou pana Maštálky, ehm, přestoupením k úmluvě Rady Evropy o ehm, zabránění ehm, násilí vůči ženám a domácímu násilí. Kompromis 4. Je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Devě, 19 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 25 eh, pro, proti, zdrželi se přijat, 26 pro, proti, zdrželi se přijat, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 28 pro, proti, zdrželi se přijat, 29 pro, proti, zdrželi se přijat, 30 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 31 pro, proti, zdrželi se přijat, 32 pro, proti, zdrželi se přijat. 33 pro, proti, zdrželi se přijat. 34 pro, proti, zdrželi se přijat. 35 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Jedna pro... Tak, pardon. Trojka. Pozměňovací návrh tři Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. čtyři pro. Proti. Zdrželi se přijat. pět pro. Proti. Zdrželi se přijat. šest pro. Proti zdrželi se přijat, 7 pro, proti, zdrželi se z, přijato, 8 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis 3 pro, proti, zdrželi se Přijat. 11. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 12 pro, proti, zdrželi se přijat. 14 pro, proti. Myslím, že to bylo přijato, ale rád bych ho věřil, prosím. No, ověřujeme 14. Ano, bylo to přijato. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Návrh stanoviska jako celku elektronicky. Bylo to přijato. Gratuluji panu Maštálkovi. Teď máme hlasování o zprávě pana Lebretona a sice implementace ustanovení smlouvy týkající se národních parlamentů, jednotné hlasování, elektronicky zahojí hlasování. A bylo to zamítnuto. <laughs> Eh, single vote on the report. Eh, eh, hlasování o zprávě pana Jutelanda. Přezraniční výměna. Opět hlasování. Jo, ale není tady. Ano, je to zpráva eh, paní Jutelant. 26, Mr. Eh, cross, Přeshraniční výměna eh, mezi Unii a třetími zeměmi. Item 26, that's right. Uh, opinion in that's a form.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 Now we have Mr. The, uh, the report. Mhm. A teď zpráva pana Andersona. Ano. 27, I open the vote. Přijato, gratulujeme panu Andersonovi. A teď máme druhého pana Andersona, zpráva povolené způsoby užití děl a tak dále. Zahajuji hlasování. Přijato. Gratuluji panu Andersonovi. Další zpráva, paní Juteland. Tentokrát je tedy o zřízení. Tak, pardon, to bylo odloženo. No, somebody else missed, did must cover down that must be to be postponed. The, what? Uh, Mr. Coverdale asked for that to be postponed yesterday. Do we want? Me, uh, Mr. Fo- Mr. F- Než um, přejdeme k systému entry-exit, mm, tak by uh, to měl být další bod, eh, k tomu bych totiž rád předem něco řekla. Odložili jsme to včera spolu s diskuzí o bodu 10. I'm, I'm that this is a, this is a Informovali mě, že je to eh, chyba, takže o tom hlasujeme. Budeme hlasovat o zprávě paní Jutelan, tedy zřízení systému vstupu výstupu. Ano? Pane Fosi. Ono, eh, to byl předem, to byl, byl chtěný jiný výsledek. A já s těmito uh, změnami, já s tímto nejsem srozuměn. A proto bych požádal, abychom předem um, alespoň si vyslechli právní služby k tomu. Takže máme tady zástupce správních služeb? Děkuji, pane předsedo. Ano, pokusím se to eh, pojmout velmi stručně. Eh, stanovisku právních služeb je jasné, že článek 77 odstavec 2 bod B a D, tedy body eh, B a D, a pak je to článek 87 odstavec 2 eh, bod A evropských smluv jsou správnou, korektní právní základnou pro navržené zřízení systému EES. My totiž myslím, že článek 88 odstavec 2 bod A nemůže být považován eh, za řádnou základnu. Ty důvody jsou následující. Za prvé, když vezmeme eh, v úvahu cíl a obsah návrhu a podle judikatury eh, soudního eh, dvora eh, jsou tu ustanovení, která se vztahují k Europolu. A ta, jsou, ta nejsou povinná v kontextu navrženého, navrženého nařízení. Za druhé, vezmeme-li v úvahu text navrženého systému vstupu, výstupu, tak je tady musíme udělat jasné rozlišení mezi využitím článku 87, toto je právní základ, to je legitimní, protože tu potřeba eh, regulovat mm, přístup k EES a to mm, ze strany Národních úřadů pro vymáhání. Eh, naopak Europol eh, může mít přístup k takovémuto systému a sice tím, že tady máme ustanovení v nařízení Europolu. Tato ustanovení na ně nebude mít dopad navržené nařízení. V tomto systému EES e máme pouze podmínky stanoveny podmínky, které eh, platí pro přístup k Europolu. Eh, a za třetí, eh, to je spojeno s tím, co jsme řekli, Máme tady článek 17 nařízení Europolu, který umožňuje přístup Europolu k datům Evropského informačního systému. A Takovýto přístup a využívání eh, těchto informací ze strany Europolu by mělo být eh, eh, řízeno nástroji evropskými, tak jak to bude v, případě v případě budoucích ES e systémů. Tady nevznikají nové e, úkoly pro Europol a nezvyšuje to také kompetence Europolu, tak jak to bylo stanoveno v nařízení. Dokonce tady toto není ani zacíleno na to, že budou pozměněny e, úkoly Europolu, co se týče archivování a výměny informací a ukládání dat. A konečně změny článku 87 a článku 88 jsou odlišná. Opatření stanovená v článku 87 E, na nařízení 88. E, jsou to prvky, e, které jsou obsaženy v článku 88, nejsou, navrženy v navrž, nejsou v navrženém nařízení ES. Podle článku 88 je nařízení založeno na těchto ustanoveních a to mělo také stanovovat postup pro kontrolu aktivit Europol ze strany Evropského parlamentu spolu s národními parlamenty. A to právě není dáno v tomto navrženém EES. Možná, že to máme v pozměňovacích návrzích. Pane předsedo, Prosím, e, dovolte mi ještě dodat, že e, podle judikatury e, Soudního dvora tady máme několik právních základen, proto by bylo proto toto jsou nepřijatelné podmínky, toto máme v našich poznámkách. Samozřejmě se vám k dispozici, pokud budete mít další otázky. Děkuji vám. Eh, Mr. Foss. Pane Foss. Tak, pokud jsem to pochopil, tak článek 88 2a eh, eh, neznamená nutnou právní základnu už do právní základ. A proto bych se rád zeptal, do jaké míry článek 88 pak tady opravdu můžeme nechat být, nechat padnout, tak abychom mohli se k tomu všemu pozitivně vyjádřit, abychom s tím mohli souhlasit tak bychom to mohli posunout, pokud se nám nepodaří to teď vyjasnit. Budeme-li chtít nebo muset o tom později mluvit. Ano, já trošičku tady máme takovou nejistotu a navíc jsem si to věřoval ve svých dokumentech. My jsme to už včera odložili na žádost eh, pana Kavary Bod číslo 9 včera. Eh, na samém začátku jsme to odložili. Takže vidím, že tady ještě je větší chaos nebo nejistota týkající se obsahu, takže bych navrhla, abychom to opravdu odložili celé toto hlasování, tak, aby se ten celý bod vyjasnil. S vaším dovolením. Uh, we continue uh, we continue by the report of Mrs. Juteland um, posting workers Já bych to asi... Jo. Mr. Sayer. Thank you very much. Uh, um, it's good that we are voting on it, but we don't know what... Ano, my tedy eh, chápeme, že hlasujeme, ale nevíme, jaký text to eh, odhlasováváme, protože jsme to nedostali, proto jsme se rozhodli uh, odložit. could is change to should. Okay, uh, there is a, there is a question. Zazněla tady otázka, o kterém textu hlasujeme. Je to eh, poznámka zpravodajky paní Gitteland k eh, datovaná 19. května v eh, pozměněném znění z včerejška. Je to šestka, závěr, druhý řádek, poslední slovo, místo slova "kud" by mělo být should. You have not received it?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 Vidím, že poslanci tedy opravdu text nedostali. Text. So would you agree that we postpone it? Souhlasíte, že to odložíme? Já bohužel jinou možnost nemám. Pokud zjevně text sekretariát nerozeslal, a proto nemohu připustit hlasování. E, proto hlasování na toto téma odkládám. E, Budeme tedy pokračovat zprávou pana Cvěvky. No, European Electronic Communications Code. Eh, Evropský kodex pro elektronické komunikace. Eh, jediné hlasování zahajuji. And it has been adopted. Přijato. Blahopřejeme panu Cvěvkovi. Sorry for these misunderstandings. Omlouvám se za nedorozumění, říká předseda. Yeah, this is all for the vote. Tolik ke hlasování. Okay, dear colleagues, we continue. Vážení kolegové, budeme pokračovat. We continue by item uh, number 30. Pokračovat bodem 30. Zpráva pana Cvěvky. Nikoliv, předseda se opravuje. Number uh, sorry, uh, number 31, Číslo 31, pan Cvěvka příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí. Příslušnost uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti. E, slovo má pan Zvěvka. Bardzo děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milé kolegyně a kolegové, Zpráva, kterou vám předkládám, spolu s 24 eh, eh, pozměňovacími návrhy, které jsem připravil, doufám, eh, přijmete protože obsah mé zprávy, jakož i obsah těch pozměňovacích návrhů, které jsem eh, eh, připravil, eh, reflektují můj přístup k názoru, tedy k návrhu Evropské komise k revizi Bruselu 2, což je nařízení nesmírně důležité pro výkon rodičovských pravomocností a předseda přerušuje, promiňte pane Zjevko, dámy, Mohli byste se prosím usadit nebo se jít bavit mimo, Francisco? Francisco? Děkuji. Vážení kolegové, budeme pokračovat zasedáním. Děkuji. Eh, chtěl jsem zdůraznit, že obecně souhlasím se směrem změn navrhovaným, eh, eh, navrhovaných Evropskou komisí. A dnes vám představuji svůj přístup k tomuto návrhu. Na pozměňovací návrhy, které navrhuji, lze rozdělit do několika skupin, které bych vám teď rád popsal. První se týká doplnění určité mezery eh, v oblasti rozsahu působnosti eh, nařízení. V titulu samotném eh, je teď nová část o únosech dětí do zahraničí, únosech rodiči. V souvislosti s tím eh, se zdá, že eh, toto by mělo být také doplněno do obsahu eh, prvního bodu, který definuje rozsah působnosti nařízení. Druhá skupina odpozměňovacích návrhů se týká užší spolupráce mezi příslušnými odpovědnými orgány s cílem vyměňovat se informace o e, zároveň e, probíhajících e, řízeních. To je nesmírně důležitá otázka, když jsou tedy zároveň probíhající řízení. A potom se to týká informací, které je třeba předkládat během probíhajícího řízení ve věcech, které se týká návratu dítěte po únosu. Pokud jde o eh, umístění dítěte mimo eh, rodinu eh, v jiném členském státu, tak tam navrhujeme, aby příslušné orgány daného státu vzali v úvahu nejenom umístění dítěte do institutu, ale tak, tedy do nějaké ústavní péče a mm, nebo do mm, pěstounské péče, ale také aby eh, mm, zvažovali možnost u příbuzných, eh, eh, se kterými má to dítě mnohem lepší kontakt a kteří pobývají na území daného státu. Pokud jde o vlastní postup určující příslušnost soudu a ve věcech výkonu rozsudku, a toho se týká sekce druhá nařízení v článku 32, tak tam si myslím, že nestačí potvrdit eh, nebo konstatovat, eh, že pokud eh, rozsudek nebyl vykonán během šesti týdnů, čili během lhůty stanovené v nařízení, tak členský, soud ve členském státu, kde je vykonáván rozsudek, informuje navrhovatele Eh, o faktech a důvodech eh, nevykonání toho rozhodnutí. Já si myslím, že soud ehm, by měl také informovat o eh, předpokládaném termínu vykonání, čili to je taková třetí část, která, kterou by měla informace podávaná soudem obsahovat. Pokud jde o, eh, o koncentraci jurisdikce eh, v souvislosti eh, s únosem dětí, tak já se celkově shoduji s tím návrhem, protože tohle má zjednodušit ty nesmírně komplikované a poměrně delikátní postupy. Tohle musí se dělat. Musí to dělat členské státy takovým způsobem, který umožní na jednu stranu, aby se věcí zabývali soudci, kteří jsou na to co nejlépe připraveni, soudci, kteří mají eh, velké zkušenosti, tak aby eh, zajistili co nejvyšší eh, jakost postupu. A za druhou stranu stát musí také zařídit, aby nebyl stížen přístup k spravedlivému řízení pro všechny strany, čili všechny tyhle, nebo oba tyhle eh, důležité zájmy musí být eh, uspokojeny. Při práci na eh, té své zprávě jsem u předhraničních adopcí tak u práce mm, na revizi eh, Bruselu 2 jsem během zasedání na výboru už skonstatoval, eh, že eh, nejlepší zájem dítěte nebo nejlepší způsob, jak zjistit nejlepší zájem dítěte, je výsledky dítěte. I to, to potvrdili i experti. Podle smluv, podle principu subsidiarity, na úrovni společenství nemůžeme navrhovat eh, žádné společné eh, normy eh, k postupu výslechu dítěte. Ale měli bychom, myslím, se postarat o to, jak je to v našich silách, aby ta formulace byla chápána tak, že Výslech dítěte nás přiveze, eh, přivede k nejlepšímu eh, rozhodnutí, nejlepším zájmu dítěte. V souvislosti s tím eh, se zdá, že je mimořádně vhodné, aby v rozsudku, kdy přijmu, slušný soud přijímá rozhodnutí o tom, že dítě nebude vyslechnuto, aby soud musel odůvodnit, proč se rozhodnul dítě nevyslechnout. Musí jasně definovat, proč se eh, rozhodl eh, nepřistoupit k výslechu dítěte. Není to žádné vněšování se do procedury, ale jedná se o vysvětlení toho eh, řádného zájmu dítěte, který je naplňován jeho vyslechnutím nebo nevyslechnutím toho dítěte v dané situaci. Dámy a pánové, tohle jsou všechny postřehy, které jsem eh, k té eh, věci učinil, eh, k tomu návrhu Evropské komise a počítám s tím, že při nejvyšší možnosti se seznámím s návrhy vašich pozměňovacích návrhů, tedy s vašimi pozměňovacími návrhy a bude moci eh, dál debatovat, abychom eh, dokončili eh, svoji práci. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 23. červen. Děkuji. Já také děkuji. Děkuji mnohokrát, paní Gepard. Já také schön, Herr Vorsitz. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Zvěvko. Jako vždy eh, jste eh, předložil eh, velice dobře zorganizovanou zprávu, ve které je řada věcí, se kterými mohu jenom souhlasit. Na prvním místě, stejně jako Evropská komise, Eh, skalete do středobodu a nejlepší zájem dítěte, blaho dítěte. To musí být samozřejmě východiskem eh, našich eh, snah. Musíme se starat o to, aby v takových dět, děsivých situacích, a děsivé to pro ty děti je, se postupovalo, postupovalo co nejlépe a ve vaší zprávě je to všude z toho cítit a to já velice vítám. A proto ten návrat dítěte co nejdříve je eh, ten správný přístup, ta snaha o toto. Já si myslím, že toto bychom měli takto eh, podpořit, to je, co jste udělal zde. Také eh, kladete velkou, velký důraz na to, aby to dítě v příslušném řízení, které se ho týká, bylo dostatečně vyslyšeno. Já si myslím, že bychom tady opravdu měli zavést nějaké minimální standardy a měli bychom se postarat o to, aby toto Eh, slyšení proběhlo eh, podle dítěte nebo jeho věku, protože podle eh, příslušného věku je třeba to slyšení uspořádat s určitými náležitostmi. A o tom bychom si ještě mohli popovídat. Poněkud kritičtěji vnímám to, co říkáte, že v těch případech, kde to dítě nemůže být u jednoho ze svých rodičů, a to jsou výjimečné situace, tak nejenom eh, pečovatelé, ale i eh, rodinní příbuzní by tam měli být eh, přizváni nebo zvažování. Já, když jsem byla mediátorkou parlamentu v mezinárodních případech těch rodinných únosů, viděli jsme, jak velmi mohou rodinní příbuzní Eh, ovlivňovat eh, to mediační řízení a jak se to kvůli několikrát eh, zastavilo. Takže já tady mám velký otazník u tohoto návrhu, protože když přístupné, příslušné orgány dojdou k názoru, že dočasné ubytování u pěstounu je nezbytné, tak proto musí být velmi dobrý důvod. A v takovém případě bychom se měli pokusit ty děti eh, uvést do neutrální situace a ne do situace, kdy eh, prostřednictvím ovlivňování eh, nebo pomlouvání toho druhého páru, který nepatří k té pěstounské rodině, může být to dítě ovlivňováno. Čili tam jsem velice skeptická. Ještě jednou si to proberu se svojí frakcí, protože jsme to o tom nejednali, ale myslím si, že tady musíme být velice opatrní, protože to ovlivňování může být velmi veliké a musíme na to dávat pozor. Potom eh, koncentrace soudu, eh, tady eh, zcela souhlasím, i tenkrát ze své mediační práce se něco takového navrhovala, protože naštěstí ono je sice těch případů čím dál tím víc, ale nejsou tak časté, aby si soudy mohly vytvářet určitou tradici, protože se s nimi prostě nesetkávají tak často, jsou to vzácné případy pro eh, jednotlivé soudy, protože bylo dobré je koncentrovat na jednom místě nebo na několika místech. Měli bychom se také znovu rozmyslet, jestli bychom eh, neměli už eh, do toho zabudovat už určitou včasnou mediaci. Já k tomu předložím příslušný pozměňovací návrh, protože si myslím, že to potom může být lepším základem pro řízení za předpokladu samozřejmě, že mediace Eh, neprodlouží eh, to eh, řízení tak, aby už to bylo příliš pozdě. Potom vy jste ve svém vysvětlení uvedl ještě jednu věc, a sice, že moderní modely soužití je třeba také zvažovat. A ve vašich pozměňovacích návrzích už to není. A já si myslím, že prostřednictvím posílené spolupráce 17 čínských států už Tady máme eh, registrovaná partnerství a myslím si, že i ta bychom měla, eh, i těm bychom měli umožnit požívat výhody eh, této, tohoto nařízení a k tomu představím pozměňovací návrh. Ale u, jinak u většiny toho, co jste předložil, nemám žádné problémy. Možná jsem tam bylo třeba něco zdůraznit nebo posílit, ale ta politická linie myslím, že je společná a proto v eh, různých eh, těch zprávách, eh, které jsme společně na tom pracovali. Myslím, že máme dobrou zkušenost se spolupráce a budeme moci pokračovat i nadále. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Pan Lebreton. Ano, já bych si dovolil doplnit pár slov k této zprávě, která je velmi důležitá, protože, jak správně pan Vizěvka řekl, týká se to mezinárodních unosů dětí. Ehm, to je velký problém, protože zcela jistě téměř všichni poslanci se setkali s takovým případem v jejich zemích a zcela jistě je potřeba něco dělat se systémem, aby se v tomto směru zefektivnil. Za to děkuji panu Cevkovi za jeho úsilí. A jeden pozměňovací návrh, který nebyl zatím zmíněn, je to šestka a považuji jej za důležitý, který předpokládá ehm, nahrávání výslechu dítěte, eh, což je velice důležité, protože to je něco, co může stát ujistit, ehm, pokud, eh, aby se eh, dítě vyslýchalo bez tlaku, ale zároveň, abychom měli tento záznam. A samozřejmě je důležité chránit také svrchovanost státu. A myslím si, že pan Sivka pracuje v tomto směru číslo dvě Pozměňovací návrh dvojka také respektuje veškeré vazby v členských státech, které dítě má. Já si myslím, že to je cesta, jak respektovat eh, právní specifika každého členského státu a to vnímám velmi pozitivně. A klíčovým slovem je tady spolupráce, nikoli uniformizace nebo sjednocení, protože každý stát má svoji vlastní právní tradici a tu je potřeba zachovat. Děkuji. Děkuji. Zatím teď nevidím žádného dalšího zájemce o vstup do diskuse, proto můžeme tento bod uzavřít. A dáme si pauzu do 11. hodiny, kdy eh, začne slyšení o právních konsekvencích Brexitu.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 Rád bych předal teď hned eh, slovo. Thank you, thank you very much. Děkuji. Děkuji Pavlovi za eh, pozvání. Eh, AVKO eh, výboru sleduje celý tento proces a je zodpovědný za přípravu návrhu a chceme, aby toto bylo společné rozhodnutí. Proto velice oceňuji možnost toho, že mohu dvě minutky pohovořit. Myslím si, že všichni se cítíme být zodpovědní za dokončení této velmi neočekávaného bezprecedentního postupu procesu Mm, vlastně jsme na jeho samém začátku. Myslím si, eh, že my v Evropském parlamentu eh, se cítíme být zodpovědní nejenom za eh, doporučení tohoto procesu, ale zároveň víme, že to chceme udělat v zájmu Evropské unie a jejich občanů. A také víme, že nedostatek dohod by mohl vést k dramatickým negativním důsledkům a řekla bych pro obě strany. A mm, naší zodpovědností Evropského parlamentu je zajistit, aby celý tento proces um, přinesl výsledky, aby abychom dostali k hodnotám, um, na kterých byla Evropská unie postavena. Eh, plně eh, v parlamentu chápeme potřebu obhajovat, eh, obhájit integritu evropského právního řádu a pro nás jsou smlouvy právě takovými mantinely v tomto procesu a v tomto kontextu, v tomto výboru nemusím potrhávat, že je naprosto jasné, že právní dimenze, která tímto dochází napříč je naprosto zásadní. Takže eh, myslím, že to mohu říci jménem nás všem Čech budeme eh, jednat eh, jako upřímný, konstruktivní, otevřený partner, ale budeme to dělat, dokud diskuze zůstanou v rámci tohoto duchu, které jsou stanoveny ve smlouvách a také v chartě základních práv. A mm, vidíme, že rozhodnutí Velké Británie nám ukazuje eh, tento velice složitý vztah mezi eh, politickým procesem a také eh, základní hm, ústavní povahou Um, evropského eh, integrace. A mm, um, tato mm, komplexnost je právě výsledkem našeho eh, právního řádu. Eh, takže toto splývání politických a právních prvků, které si myslím velmi um, silně pocítíme během tohoto slyšení, toto poskytuje rámec pro, jak pro možné vystoupení, tak pro další vývoj budoucí. A závěrem bych ráda řekla, že si také musíme být jako parlament, jako poslanci eh, vědomi důsledků tohoto eh, vystoupení. To může být určitou výzvou do budoucna eh, pro určité občany, také na základě stávající judikatury Evropského soudního dvora. A proto je tak důležité, aby od samého začátku měli jasno v tom, co je ústavní a právní rámec, v rámci kterého se musíme pohybovat, tak abychom se věnovali otázkám, které jsou v sázce. Toto eh, slyšení je rovněž součástí eh, takového procesu shromažďování důkazů, poznatků i u nás v parlamentu a doufám, eh, že to bude dobrou lekcí i do budoucí, pro budoucí vývoj evropského integračního procesu. Takže ještě jednou děkuji, pane předsedo, děkuji vám za pozvání. Děkuji Danuto za to, že se zastavila a že si nás oslavila. Takže začneme částí první našeho eh, slyšení. Nejprve si vyslechneme, poslechneme hlas ze Skotska. Pan James Wolf, eh, Lord Advocate, eh, má slovo. Sir, you would have something like... Máte slovo. Minutes or so. Na nějakých deset minut zhruba. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám za pozvání eh, na vystoupení na tomto výboru. Brexit bude mít zásadní eh, právní důsledky eh, pro nás, pro všechny. Jako lord advokát jsem nejvyšším postaveným představitelem skotské justice, pokud jde o Eh, státní eh, žalobu, takže eh, si asi uvědomíte, že mám určitá omezení, ke kterým se ohledě toho, co zde mohu říci. Stanovisko skotské vlády ve vztahu k Evropské unii je dobře známé, bylo veřejně vyjádřené. Stejně tak její stanovisko k budoucí ústav, ústavní budoucnosti Skotska. Jak asi víte, Brexit má a bude mít politické důsledky pro Skotsko, a také bude mít důsledky pro budoucí pravomoci Skotska skotského parlamentu. V mém krátkém eh, proslovu eh, nechci se vyjadřovat eh, k těmto otázkám, ale chci spíš popsat některé ty právně, technické právní důsledky Brexitu, hm, abych je mohl zasadit do kontextu z skotského pohledu nejdříve uvedu něco k multijurisdikční povaze Velké, tedy Spojeného království a také o, k rozložení legislativní a, a exekutivní moci vzhledem ke Skotsku. Skotsko je jednou ze tří oddělených e, jurisdikcí e, ve Spojeném království. Ten její, e, jeho systém práva Eh, jeho vlastní eh, soudy a právní profese eh, jsou historicky mnohem starší než vytvoření Spojeného království. navrhuje na dvě evropské velké právní tradice. Má civilní dědictví z kontinentální Evropy a i když jiné části, některé části jsou velice podobné britskému, tedy pardon, anglickému právu, tak Mm, eh, v mm, právo nemovitostí, rodinné právo nebo trestní eh, právo jsou značně oddělené a eh, Achy je samozřejmě také platné pro Skotsko. Dnes máme skotský parlament, parlament Velké, tedy Spojeného království a evropskou legislativu v mm, na základě eh, zákonu o Skotsku eh, v roce, z roku 1998 eh, jsou přiděleny legislativní a výkonné pravomoci rozděleny mezi skotský parlament a vládu. A na jednu stranu jsou to podstatné z hlediska Evropy, například na zemědělství, životní prostředí, rybolov a spravedlnost. Takže když Evropská unie eh, dělá legislativu, kterou je třeba implementovat v eh, Británii a spadá to do pravomoci eh, skotského parlamentu, tak obyčejně skotský parlament tedy se stará o praktické právní naplnění té legislativy ve Skotsku, i když v konkrétních případech po eh, dohodě eh, tu legislativu můžeme naplňovat na evropské úrovni. Je z toho vyplývá, že skotská eh, vláda má přímý zájem, pokud jde o dopady Brexitu, zejména pokud jde o právní a politický režim, za který zodpovídá kontinuita právní je nezbytná k zajištění stability eh, pro občany i pro podniky a skotská vláda eh, se chce postarat o právní kontinuitu a jistotu tak, abychom eh, měli plně funkční právní a politický režim ve věcech, které spadají pod pravomoci skotské vlády. A skotská vláda také chce být, eh, tedy spolupracovat s britskou eh, vládou eh, tak, aby dosáhla právní kontinuity a jistoty. A teď popíšu některé ty technické problémy, které z toho vznikají. Nejdříve je třeba řešit pokračující platnost zákonů, které v současné době platí ve Skotsku Máme eh, právní korpus, eh, kterým se implementují povinnosti eh, v, podle EU a, a to bude platit bez ohledu na Brexit. Ale máme tady také mm, mm, právo EU, které Eh, platí ve Skotsku eh, přímo bez eh, prováděcích opatření a také máme další oblast, která odpadne naopak s Brexitem. Je třeba přijmout kroky na k tomu, aby takové, takovéto právo mělo po odstoupení své místo v právním eh, řádu ve Skotsku. Zároveň bude třeba řešit, jestli eh, stávající právo eh, bude fungovat efektivně a patřičně v některých oblastech bude možné, aby fungovalo bez úpravy, v jiných oblastech bude třeba jej upravit tak, aby fungovalo řádně. Některé takové úpravy budou poměrně technické záležitosti, jiné si budou vyžadovat politická rozhodnutí a rozsah a povaha těchto rozhodnutí se bude lišit. Eh, bude také třeba přijímat rozhodnutí o eh, příslušných eh, právních mechanismech pro řešení různých otázek. Jsou také oblasti, které obsahují vzájemnou spolupráci mezi členskými státy a které tedy Mm, nebudou moci fungovat na základě eh, jednostraného kroku eh, britské vlády nebo dokonce skotského parlamentu nebo eh, vlády, i když je ty, ta otázka v jejich kompetenci. Například se jedná o nástroje spolupráce v civilní justici, například výkon nebo vzájemné uznávání a výkon rozsudků Eh, jakož šéf veřejné žaloby ve Skotsku eh, mám eh, velký zájem na vzájemných ujednáních ve, ke spolupráci v oblasti trestní spravedlnosti a, a v, jak už jsem říkal dříve v Bruselu. zdůraznuju, že je důležitost zachovat tyto dohody, které umožňují naši nebo zlepšují naši schopnost bojovat s trestnou činností. Tyto otázky jsou eh, i otázky obecné, i eh, v eh, konkrétní, konkrétně se to týká, bude třeba podrobné analýzy konkrétních právních režimů. V příslušném dokumentu jsme skonstatovali, že ať už Británie odstoupí za jakýkoliv podmínek, tak ústavní pozice Skotska bude zásadně ovlivněna z důvodu, které už jsem uvedl je také celá řada technicko-právních otázek, které eh, ve Skotsku budeme muset eh, řešit v eh, zájmu zajištění právní kontinuity a jistoty a tak, abychom zajistili tedy nenarušenost domácího právního pořádku. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní nás čeká druhý řečník, eh, doktor Tanam z Trinity College z Dublinu, který se bude věnovat velkopáteční dohodě. Máte slovo, prosím. Prosím, paní, máte slovo. Hello, thank you uh, for the invitation to speak to you. Um, Děkuji vám za pozvání na úvod. Já zdůrazňuji kolegům, že nejsem právnička, ale politoložka. To je důležité zmínit. A budu se věnovat nejrůznějším problémům, které vzniknou pro Irsko a konkrétně hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou v souvislosti s Brexitem. Eh, zdá se mi, že ta prezentace se nedá posunout. Um, so the border... Hla, hranice eh, je byl předmětem sporu, jak víte. Velkopáteční dohoda z roku 1999 ukončila násilí v Irsku a připravila systém sdílení pravomocí a také zakotvila institucionálně spolupráci eh, mezi Severním Irskem a Irskou republikou na základě finančních prostředků z EU, což má také zásadní význam. Velkopáteční dohoda byla pak spochybněna, protože eh, v referendu se většina voličů vyjádřila eh, pro zachování členství v EU, 56%, velká většina katolíků, dokonce se začalo uvažovat o tom, že se eh, Irové budou chtít připojit k Irské republice, dokonce eh, proběhlo hlasování o sjednocení Irska a to vše způsobilo destabilizaci prostředí. Přeshraniční spolupráce byla také základem mírového procesu a právě tyto rozpory ten mírový proces podkopávají. Víme, že 30 tisíc lidí každý den překračuje hranici v Irsku, aby se dostali do práce nebo do školy. A e, přes hranice přechází také 1,8 milionu aut každý měsíc. Máme zde 300 e, hraničních přechodů, ať už silničních nebo pěší k neformální. Severo-jižní obchod má také velký význam. V roce 2015 činil 6,8 miliard eur. Místní obchod poskytuje obživu lidem žijícím podél hranice, zvláště v oblasti zemědělství a potravinářství a právě tady vzniká velká nejistota v souvislosti s vyjednáváním Spojeného království s EU. Neznáme, jak to vyjednávání dopadne. A to vše velmi komplikuje situaci pro irské politiky, kteří musí plánovat dopředu a připravovat scénáře dalšího postupu společná oblast pro cestování z roku 48 zajišťuje volný pohyb osob mezi Spojeným královstvím a Irskem. To je přijímáno jak v EU, tak ve Spojeném království a bere se to jako něco, co se zachová. Týká se to však nikoli v obchodu, pouze volného pohybu osob. Proto se objevují různé scénáře, jak tento problém volného obchodu eh, zajist, vyřešit a zajistit volný obchod. Uvažuje se o registraci vozidel online, monitorování, jakési soft monitorování eh, pohybu přes hranice, případně se předpokládá kontrola náhodných vzorků dodávek a nákladních aut není e, žádoucí vytvořit opět takzvanou tvrdou hranici, kde by byly klasické hraniční kontroly. Další scénáře e, obsahují částečná ujednání pro některé sektory na základě e, velkopáleční dohody. Ty, tyto sektory by byly e, zemědělství, potravinářství, e, veterinární péče, a podobně, zatímco další scénáře by předpokládali zavedení hraničních eh, kontaktů nikoli přímo na hranice, ale zhruba 10-15 kilometrů od hranice a všechny transitní automobily by právě přes tato kontrolní místa projížděly. Další možnosti zahrnují možnost celnic eh, na moři, což je také eh, politicky citlivé, či možnost zachování členství Severního Irska v celní unii, ačkoliv z ní Velká Británie jako celek vystoupí. Některé tyto scénáře jsou velmi zatěžující, byrokratické, zvláště pro malé podniky, zahrnují spoustu administrativy ehm, a také představují politicky citlivý problém, protože jak nacionalisté, tak unionisté jsou proti vytvoření tvrdé hranice, ale eh, pro Sinn Féin je tady zásadní opozice vůči tvrdé hranici eh, a s tím, že vytvoření celnic mezi Británií a ostrovem Severnířska je eh, skutečně vysoce politicky ožehavé. Eh, samozřejmě můžeme také uvažovat o vytvoření jakéhosi balíčku pobídek pro ujednání mezi Irskem a Británií. Může možná vzniknout politický kompromis s finanční pomocí a určitým balíčkem pomoci. Samozřejmě eh, dohoda mezi irskou a britskou vládou eh, k tomuto je naprosto eh, nezbytná. A dohoda z Velkého pátku také klade důraz na spolupráci přes hranice e, a e, taková e, spolupráce je zakotvená v této dohodě. K tomu jeden z přeshraničních orgánů má spravovat finanční prostředky a programy z EU a samozřejmě v důsledku Brexitu takový orgán již potřeba nebude a samozřejmě tím bude nutné velkopáteční dohodu novelizovat, tak jak to zmínil Tony Blair v poslední době. A e, občané Severního Irska budou pak mít právo získat irské občanství, tím si ponechat členství v EU poté, co Británie EU opustí. To je také jedna z možností na základě mezinárodních smluv. Scénáře Článek 11 Velkopáteční dohody zahrnuje možnost revize a proto novelizace nebude tak drastická, jak to vypadá. Například eh, dohoda byla novelizována již v roce 2006 na základě dohody ze St. Andrews. To znamená, že taková změna nebude příliš dramatická. Ehm, přeshraniční orgán by eh, mohl být eh, upraven tak, aby bylo možné dále čerpat finanční prostředky z EU a tento přeshraniční orgán pro zprávu fondů by fungoval i nadále. Z právního hlediska je důležité dodržet velkopáteční dohodu, což také uznává Evropská rada a e, velkopáteční dohodu podporují všechny politické strany. V Irsku e, pouze menšina katolíků v Irsku e, si se vyjádřila pro sjednocení Irska. Obecně obě komunity velkopáteční dohodu v Irsku podporují, což je velmi pozitivní do budoucna. Na závěr Eh, Severní Irsko a Irsko eh, zažívají negativní a mimořádný eh, dopad Brexitu, nesprávné řešení přeshraniční spolupráce by mělo velmi negativní dopad, mohl by se roz, znova rozhořet konflikt. Samozřejmě musíme si uvědomit ekonomické ztráty v souvislosti s Brexitem, ale také specifické politické aspekty v Severním Irsku. Nejde pouze o otázky právní a technické, ale otázky výrazně politické a proto je zde potřeba politická vůle k jejich vyřešení. Děkuji mnohokrát za vystoupení a nyní máme několik minut na diskusi k prvním dvěma vystoupením Máme prostor klást dotazy našim hostům. Já využiji své postavení předsedy a mám první otázku eh, ke státnímu zástupci Skotska. Pokud se nemýlím, eh, ve skotském zákonu z roku 98 je ustanovení, podle něhož právní předpisy eh, v deregulovaných kompetencích Skotska musí být v souladu s právními předpisy EU. Pokud tomu tak je, může britský parlament jednostranně toto ustanovení změnit, a nebo je nutné e, mít souhlas k takovému kroku od parlamentu skotského. Máte naprosto pravdu. Eh, takzvaný Scotland Act omezuje pravomoci skotské vlády a skotského parlamentu tím, že odkazuje na právní předpisy EU a ke, eh, k právním důsledkům Brexitu bude patřit i to, eh, že pravomoci skotského parlamentu se nevyhnutelně změní. Skotský parlament eh, stanovil eh, svoji pozici. Eh, britská vláda se také vyjádřila k tomu, jak očekává, že se změní pravomoci skotského parlamentu s tím, že tyto pravomoci budou vyšší po Brexitu. Praxe je taková, že změny eh, v, ve skotském parlamentu nemohou nastat bez souhlasu parlamentu samotného. Eh, tak to stanoví britský dokument Devolution Guidance 10, eh, tedy pokyny k deregulaci a to souvisí také s vydáním skotského zákona. Paní Nýbler. Ano, děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, také bych ráda položila pár otázek. Nejprve panu Lord Advocate, co se týče Skotska. Vy jste tady ukázal v tom, co jste říkal, že Skotsko má své vlastní pravomoce. Je, počítá se s tím, že i nadále, pokud dojde opravdu k Brexitu, že evropská legislativa i nadále, pokud tedy, tady budou k tomu kompetence, bude převedena do skotského eh, práva. Jsou tady nějaké úvahy v tomto smyslu? A eh, ještě bych se chtěla zeptat, Eh, jurisdikce Evropského soudního dvora. Eh, to Velká Británie vůbec nechce. Pak eh, skotské soudy nebo britské soudy budou zodpovědné a budou rozhodovat o implementaci evropského práva, pokud tedy se to bude týkat skotských kompetencí. Mně to není úplně jasné, jak to v praxi bude vypadat. A pak bych ještě měla ehm, otázku na Mm, vědkyně politoložku, eh, týká se to Irska. Rozdíl mezi eh, hard a soft, tak eh, no, měkkou tvrdou hranicí mi není úplně jasný. Sice jste nám něco trošku ukázala, ale možná byste to mohla ještě ukázat více. Jednak, co to znamená konkrétně pro volný pohyb osob? Mm, bude se muset zase pracovat s povolením pobytu, povolením práce, což by znamenalo katastrofu pro ty lidi. I my jako politici máme velkou zodpovědnost vůči těm těmto lidem. A pak, když se podíváme na e, obchod s božím, vy jste říkala, co to bude znamenat e, pro Eh, využití eh, technologií IT, eh, jde o to, to trošku usnadnit, třeba budou, jestli se budou dělat namátkové kontroly, ale v praxi si to opravdu upřímně řečeno nedokážu představit. Kdybyste to trošku diferencovaněji nám ukázali, co jsou přesně hardboard, softboard ve vztahu k pohybu osob a také ve vztahu k pohybu a změně zboží a služeb. Děkuji. Ano, možná bych nejprve mohl Eh, se věnovat otázkám, které byly eh, adresovány mně. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Eh, základní bod, který jsem tady chtěl vyzdvihnout ve mém příspěvku, Skotsko má takový komplex, eh, má pravomoce a eh, zodpovědnost, eh, které se týkají oblasti politických, které jsou také zájmem Evropské unie a také pro skotský parlament. A skotská vláda a skotský parlament tady bude mít zodpovědnost. Pokud tedy po vystoupení Velké Británie z Evropské unie, eh, takže tady bude eh, zodpovědnost, abychom eh, zajistili právní kontinuitu a jistotu a přejeme si spolupracovat s britskou vládou, tak abychom zajistili, že tyto hodnoty budou zachovány. Ehm, očekáváme ehm, zákon od ehm, vlády britské k těmto záležitostem a asi bych tomu neměl už teď v tuto chvíli více říkat. K tomu, co jste říkala o soudním dvoru. To se vztahuje k řadě technických otázek, které jsem tady identifikoval. Ehm, jasně tady je pár otázek, které se týkají eh, zachování ehm, relevantního charakteru eh, a soudního dvora. Eh, to se týká oblasti jako unitárního ehm, práva, které bude převáděno do domácího práva. Občas si, občas si myslím, že by bylo předčasné, kdybych tady k tomu říkal cokoliv dalšího, kdybych Samozřejmě vím, že tady je pár zásadních otázek, které se týkají role soudního dvora, ale zase to nejsou věci, které eh, se nám tady budou vynořovat eh, hned tak mm, brzy. Ano, ještě k té měkké hranici, co to znamená? Eh, to je to, co máme teď. Překročíte hranici v Irsku do severního Irska a mm, Eh, ani to nezaregistruje, nezaregistrujete eh, tento eh, rozdíl. Velice lehce se dá tato hranice překročit a doufáme, že toto bude zachováno. Co největší míře eh, eh, ta takzvaná tvrdá eh, hranice, to by znamenalo katastrofu. Jak jsem řekla, tady máme společné oblasti, lidé teď pracují, učitelé překračují hranice, máme tady společné služby v Derry, to máme na severozápadě Irska, ale mm, máme tady také služby, které se překračují hranice, takže to není jenom volný pohyb lidí, kteří chodí do práce, ale je to také přístup ke službám, které jsou podél hranice. A takže tady třeba musí jezdit sanitky a podobně. To znamená, je tu celá řada služeb, máme tady právní otázky, které musíme vyjasnit a myslíme si, CTA tady byla premiérka eh, May, eh, eh, řekla, že mm, budeme, budeme chtít toto zachovat a doufám, že, že Evropská unie to také podpoří. Doufáme, že bude i nadále pokračovat volný pohyb osob. A pak ta další otázka týkající se obchodu. Myslím si, že bychom měli zmírnit negativní dopady omezení volného pochybu. Ideální samozřejmě, předpokládám, že Ideálně to bude, Jirsko bude na jednotném trhu, ale eh, máme tady eh, celní eh, dohodu. A pokud toto všechno nebude možné, pak si myslím, že cílem by mělo být pokusit se o zmírnění nejhorších dopadů eh, této tvrdé hranice. To by určitě bylo velikým břemenem. Eh, zpráva z nedávné doby řekla, že pro průměrnou takovou firmu by to znamenalo 100 eur eh, na jednu takovou cestu. Mm, vůbec získat toto celní, mm, tyto licenci. Je to veliká byrokracie a je to nesmírně drahé. A je to strašně těžkopádný proces pokud eh, tady eh, vznikne tento, znovu tento tradiční systém kontrol, když lidé budou přecházet hranice. Bylo by to opravdu z ekonomického hlediska katastrofou i pro malé podniky malé podniky, které jsou třeba pohybují v oblasti zemědělství a které jsou podél hranice Agrifu. To je obrovský, eh, obrovská oblast, mm, eh, důležitý obchod. Takže eh, doufáme, že tato extrémní tvrdá hranice nebude stěžovat životy lidí kolem těchto hranice. To by mělo negativní dopady, jak mm, kdybychom, tady, kdyby tady byly schváleny tyto právní záležitosti například elektronické štítkování. Mm, toto všechno by mělo být zmírněno. Děkuji. Tak tolik této definici. Paní Beršeron. Děkuji, pane předsedo. Také bych se eh, eh, ráda obrátila na jirskou zástupkyni. Severní Irsko je podobně strukturováno jako Skotsko. Eh, máme tu zástupce Severního Irska, jsou zástupci Severního Irska, eh, kteří by odráželi hlas eh, obyvatel, co se týče vůle těchto lidí zůstat v Evropě. Ehm, Toto je další problém. Za prvé, politické strany v Severním Irsku Eh, jsou zajedno, jak jsem řekla ve své prezentaci, eh, jsou proti tvrdé hranici. Takže unionistické a nacionalistické strany a včetně UMP jsou všichni proti eh, tvrdé hranici a to je oblast, kde se nacházeli konsens. A za druhé, jsme v takové politickém váku, protože nemáme Není tady žádná vláda jako taková, ale máme tady shromáždění, máme tady parlament, podobně jako ve Skotsku a v rámci dohody z Velkého pátku a to je podobný vývoj jako ve Skotsku a ve Walesu, takže doufáme, že po britských volbách to bude další problém e, i pro Severního Irska, celé to načasování, e, e, protože tady budou volby, takže Eh, politici v Severním Irsku se pustí do eh, volební kampaně. Tedy poté eh, budeme více, budou strany více schopni se vyjádřit k otázkám Brexitu. Ale mm, teď je to takovém, v takovém stavu spání, protože ta jednání probíhají separátně mezi UP a stranou Sinn Féin. A v rámci, tedy poslanci evropští jsou velice aktivní a možná vysvětlují veškeré záležitosti a problémy, které jsou spojeny s tvrdou hranicí. Ale je tady konsens, protože v Severním Irsku si skutečně nikdo tuto tvrdou hranici nepřije. Pan Šepflin. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zeptat pana Lorda advokáta, Mluvilo se tady o skotském zákonu. Já to chápu tak a prosím opravte mě, že tady je možnost ve scénáři nejhorším, eh, pokud ehm, eh, tedy máme tady svrchovanost Westminsterského parlamentu, veškerá legislativa týkající se Skotska by technicky mohla být zrušena. A pokud se mílim, eh, jsou tady ještě jiné kompetence, které by nemohly být takzvaně převálcovány vesmisterským parlamentem, nebo tak jak já to tedy tudíž chápu, je to, že eh, skotský parlament je založen na svrchovanosti, vesmisterský parlament má parlamentní svrchovanost a nevím, jak ty dvě věci jdou dohromady. Možná byste toto mohli vysvětlit. Asi jistě pochopíte, že budu mluvit mm, z technické právního eh, pohledu a původně můžeme se vrátit eh, k mm, mm, založení mm, velké eh, Spojeného království. Ehm, toto máme také zakotveno v ústavu, máme tady celý právní eh, systém a jde o zachování skotského právního pořádku. Eh, v roce 1778 skotský eh, zákon byl vytvořen v parlamentem Spojeného království. Máte pravdu, že eh, skotský zákon z roku 1998 nám ukazuje, že skotský parlament je považován za stálou součást ústavního aranžma Spojeného království. Takže já za sebe tu, ne, tu možnost, kterou vy jste tady nadnesl, si nemyslím, že by to byla um, alternativa realistická. Dobrá, už nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Jsou tu ještě otázky? Tak ano. Jenom bych eh, ráda eh, pochopila to, co říkal pan eh, advokát o mm, otázce právního řádu pořádku. Velmi konkrétní otázku mám. Do jaké míry ten tzv. Great Repeal byl pokryje pravomoce skotského parlamentu, až k tomu dojde? Protože tady je rozdíl mezi pravomocemi, které má skotský parlament a, takže to je má první otázka, tento zákon o to je to, co jste říkal na začátku. V případě Skotska eh, pozice skotské vlády je záležitostí in the context of your... Eh, v kontextu eh, dohody o devoluci s britskou vládou, do jaké míry otázka transparentnosti v rozhodovacích procesech může mít dopad na Skotsko, nepřímo, do jaké míry může se to tady odráží. Je tu nějaký závazek daný zákonem nebo dohodou, že musí být zachována eh, transparentnost v celém tomto procesu Brexitu. Ano, děkuji. Vaše první otázka se vztahuje k onomu velkému volacímu zákonu. Ehm, bílé dokumenty ehm, Spojeného království ehm, stanovují, eh, že eh, tady bude zákon, který se bude zabývat otázkami eh, ostatních částí Velké Británie, které se odpojily. My jsme nebudu to, se to dále komentovat. Skotská vláda má velký zájem ustanovení k opatření k tohoto zákona, eh, kde spolupracuje také s eh, britskou eh, vládou pokud se tedy tento zákon týká těchto záležitostí. Vy jste se ptal na transparentnost. Úplně mi není jasné, um, o co v té otázce šlo. Skotská vláda pravidelně podává zprávy skotskému parlamentu a um, o vývoji a vztazích, um, o vývoji celého osobu Brexitu a skotský parlament uh, se velmi intenzivně zajímal tyto otázky. Eh, promiňte, já jsem mluvila o různých úrovních, protože eh, jsme eh, od skotských zástupců, ze skotské vlády slyšeli mm, něco o tom, že jsou tu určité dokumenty, které se týkají Brexitu, že tyto věci nebyly konzultovány, nebo že nejsou známy skotské vládě nebo parlamentu, než jsou prezentovány v Bruselu. Takže já jsem si říkala, jestli tady existuje nějaký právní zákaz, závazek. Ano, Toto nejsou právní otázky, to jsou záležitosti Eh, týkající se diskuzí, jednání eh, a mm, části strana bylo by asi lepší. Jsem si jist, že mm, příslušní ministři by měli eh, toto mm, okomentovat, bude-li tu zájem v vašem výboru. Jsou to otázky, které nejsou jenom technickými otázkami. Děkuji. A teď budeme pokračovat s druhou částí našeho slyšení. A teď eh, uslyšíme eh, něco občanské právo, pan profesor Burkhard Hess, ředitel Institutu Maxe Plancka, jde o e, procedurální právo v Luxemburku. Pane profesore, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěl krátce představit, jaký význam bude mít Brexit na přeshraniční spory v Evropě. Ich will dabei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 Chtěl bych krátce nastínit, ehm, eh, o jakých, o jakých oblastech, eh, o jaké oblasti se jedná, který to bude eh, mít dopad. Nejprve bych chtěl začít s rodinnými záležitostmi, pak bych chtěl mluvit o ekonomických sporech. O tom se diskutuje daleko více, ale myslím si, že bychom především neměli ehm, myslet na dotčené lidi, na rodiny v Anglii a případně na, přímo na kontinentě, mm, ehm, přímo po, kteří budou tímto dotčeni po vystoupení Velké Británie z EU. Pak bych bych chtěl podívat na to, jak ehm, se v Anglii, eh, jaký bude mít dopad ehm, eh, Brexit v Anglii, zvláště ehm, nařízení Brusel 1. A dále se nám tady naskytá otázka, jaké možnosti se otevírají, jestli například eh, je možné jít přes Luganskou úmluvu, nebo Eh, takzvaný Great Repeal Act, jestli bude možné se dopracovat k nějakému rozumnému řešení. A závěrem bych se chtěl věnovat tomu, jak eh, se v ostatních členských státech už dnes re- bude reagovat na Brexit. Rozhodujícím dnem, dnem D, to víme všichni, bude 29. březen 2019. A Eh, na ten problém se podívám eh, z této perspektivy. Co se stane, když nedojde k žádné dohodě? A z toho pak můžeme, eh, na základě toho se můžeme podívat na to, co se, o čem se musíme dohodnout. Když se podíváte pouze na seznam všech právních aktů, které se týkají občanských a obchodních záležitostí, to, co máme z, minulé, z minulých let, co bylo schváleno v minulých letech, převážně nebo téměř výlužně jsou to nařízení, která automaticky s Brexitem odpadnou. Tedy tady máme Um, velkou, ztrát, velkou sám ztrát takovýchto právních dokumentů. Otázka je, jak na to bude možné reagovat. Podívejme jsme se možná nejprve na oblast rodinného práva. Tady máme dva podstatné právní dokumenty či akta. Jednak nařízení Brusel 2a, eh, to se týká eh, rozvodů a um, rodičovské povinnosti eh, a tady jsou hlavně upravovány eh, pravomoce eh, a přeshraniční záležitosti jednotlivých rozhodnutí. A druhá oblast je nařízení o výživném, to je velice důležitá věc. A právě v praxi eh, to bylo velice dobře eh, přijato. Tady jde také o otázku toho, jak je možné malé požadavky týkající se výživného, jde o pár set eur často, jak je možné to eh, účinně řešit přes hranice států. Když se podíváme na onen den v roce 2019 a položíme se otázku, co pak nastane, co nastane, až to nařízení pozbyde platnosti, tak musíme říct, že v případě rozvodu nenastane nic tady, nebo nebudeme mít žádné záchytné eh, úpravy nebo nařízení. Zatímco v oblasti výživného je situace lepší, ehm, eh, protože eh, tady máme nařízení o výživném zahágu, které může být doplňkovým nařízením. Sice to není tak účinné jako opatření, která vydala Unie, ale tady by ehm, nespadly do prázdna, ti lidé, kterých se to bude týkat. A v této souvislosti si musíme polakládat vždy dvě otázky. Jedna z nich. Jak to bude vypadat s budoucími spory které ehm, nastanou po Brexitu. A druhá otázka je, co se stane s ehm, spory v živném, které, byly, které tady jsme měli před Brexitem. Je možné po vystoupení ehm, nadále eh, toto provádět? A myslím si, že právě tento eh, přechodný režim, tady máme potřebu jednat, tady musíme situaci vyjasnit. Eh, pro budoucí spory eh, to je spíše politická otázka. Ehm, a jaká je tady vůle, co je naším přáním, o tom se, o to vám povím později. Jak to bude vypadat v případě ekonomických sporů? I tady máme celou řadu nařízení, která jednak odpadnou. Hned o tom nařízení Brusel 1 budu mluvit, ale aby se všechna, všechny právní dokumenty pro z, z zrychlení eh, eh, záležitostí, například eh, upomínací procesy nebo nařízení týkající se malých malých žalob, drobných žalob, small claims. Toto bude pozbyde platnosti. Tady za to nebude žádná náhrada. Celá oblast insolvenčního práva. To je oblast, která se zvláště úspěšně dělala na londýnském trhu. To všechno odpadne. A dále mm, dodávání eh, nebo směru eh, eh, důkazů, tady máme Hákskou umluvu, a to je staré, to je z roku 65 a nebo z roku 1970. A když si zvážíte, že dnes se elektronicky je možné sbírat důkazní, mm, důkazní dokumenty, tak se nachází, pohybujeme v úplně jiném světě. Takže i tady to bude takový velký krok zpátky. Kolizní právo. Mezinárodní soukromé právo, tady je ta situace uvolněnější. A to do té míry, že máme nařízení eh, Řím 1, Řím 2, ehm, z pohledu 27 členských států toto může být i nadále aplikováno i ve vztahu k mm, Spojenému království. Jak mm, Spojené království eh, samo o sobě v oblasti kolizního práva bude reagovat, to teprve uvidíme. Eh, první, řekněme, stanovisko od advokátu vypadá tak, že si toho nařízení velice cení a je možné, že v rámci Repeal Actu bude zachováno. Jak to vypadá s mm, vlastními dopady Eh, týkající se sporů v eh, Velké Británii a na eh, kontinentě. Chtěl bych vám krátce ukázat toto. Londýn jako justiční město je mimořádně úspěšným místem v Evropě. Je to naprosto nejvíce využívané místo rozhodní spory a je možné to přivzat i tomu, že tady máme evropské civilní procesní právo. Londýn je číslo jedna místo pro urovnávání finančních sporů s velkým náskokem. Pak jsou tady ještě ještě otázky v oblasti dopravy, patentů, námořní záležitosti, o tom si hned něco řekneme, ale eh, také rozvody bohatých lidí, eh, to se všechno odehrává eh, v hlavním městě v Londýně, Capital of Divorce. A to, má, to právě vyplývá z nařízení Brusel 1 a 2. Má to daleko sáhlé dopady. Insolvenční záležitosti, restrukturace, to je také veliké téma. A evropské právní akta umožňují volbu Londýna pro takovéto eh, řešení sporů. Jak to funguje, jsem vám ukazovala na slajdu dole. A teď máme otázku, proč Londýn je vlastně tak úspěšným místem? Proč to ostatní eh, města nedokáží? Ale Hlavním důvodem je to, že angličtina je jazykem mezinárodní eh, ekonomické sféry a také i mezinárodního práva. Kromě toho anglické soudy jsou velmi, mají velice zkušené, dobré soudce. To je otevřené tajemství, jsou specializováni, to je eh, velké heslo. Eh, procesní eh, právo v Londýně je tak střiženo na míru, že je možné ehm, vést řízení velice efektivním způsobem a pak anglické právo je příznivé vůči ekonomice. Tady máme i ekonomické spory a proto se toto místo volí. Ale pak jsou tu dva body, které jsem označil červeně které jsou taky důležité a které asi odpadnou. Ta jedna věc je to, že anglické právo je takovým vstupními dveřmi do unijního práva. Unijní právo je nedílnou součástí anglického práva a to také odpadne. A za druhé, tu máme volný pohop rozsudku. Anglické eh, rozsudky v justiční prostor v Evropě bude zaručeno je právě unijním právem. I tak tomu je teď. A to je webová stránka Commercial Code mm, mm, podně zákonník v Londýně. Tady je velice um, dobrá. Eh, per, vidíte, že, jsou, že, jsou, že jsme tady vítáni v případě mezinárodních sporů. A doufám, že přečtete aspoň trošku ten další slide. Otázka totiž zní, o čem tady vlastně mluvíme. Kolik sporů se bude eh, řešit, nebo se řeší teď v Londýně? Tady si jasně musíme říct, že mluvíme o zhruba 12 z těch řízeních procesech ročně. To jsou procesy, kde 60 všech tedy obě strany jsou ze zahraničí, nejsou z Velké Británie a v 80% všech těchto řízení máme takovou situaci, že minimálně jedna strana není ze Spojeného království. Dámy a pánové, to je situace, kterou nikde jinde takto v Evropě nezažijeme. To, že eh, se tak, eh, tak rádi si všichni volí soudní místo i zahraniční eh, strany, jde tedy totiž o spory, které mají vysokou hodnotu. 60% těchto sporů, mm, tady je sporná hodnota více jak 300 tisíc liber. A velice často jde i o dvou až tří místná nebo o milionové částky v takovýchto procesech. A toto je ekonomický faktor, o který tady jde. Přeskočím teď další slide, to máme situaci v Německu. Tady máme přímé srovnání, jak jinak to vypadá v ostatních členských státech. A teď máme co dělat s otázkou, jak zvládneme eh, situaci po Brexitu. Udělám to krátce, je to pár technických, velice komplikovaných problémů eh, které mm, vyvolaly už kontroverzní diskuzi, máte zájem, tak eh, o tom můžeme mluvit v naší diskuzi. Jestliže nařízení Brusel 1 odpadne, co ho nahradí? Často se diskutuje o tom, že máme bruselskou dohodu z roku 68. Eh, eh, to by teď mohlo stoupit platnost. Nařízení odpadne, eh, tady máme to dohodu o mezinárodním právu, ano, to by neměl být problém. Dámy a pánové, tato dohoda Ehm, je ehm, interpretována Evropským soudním dvorem, je součástí aký komunitér. Takže to je přesně tak unijní právo jako eh, všechna ostatní právní eh, akta eh, Unie. Ehm, Brusel 1 určitě nebude východiskem. Pak musím jít ještě o krok dál. A najednou se vracíme do roku, do 30. 60. let do bilaterálních smluv nebo dohod, kdy Spojené království s různými členskými státy eh, eh, uzavřelo dohody. Celkem jich bylo šest. A když eh, bychom je chtěli prakticky aplikovat, tak v evropském procesním právu je pak uznání rozsudku eh, eh, v situaci z roku 60, tedy dvojí řízení, eh, překážky v oblasti uznávání a podobně. Takže volný pohyb těchto judikátů, to bude ona veliká ztráta, která vyplyne z Brexitu. Co by se ještě dalo udělat jinak? Jsou tu dvě možnosti, které bych chtěl krátce nastínit. Ratifikace mm, dohody z Lugána, to by byla jedna alternativa, ale tady bych chtěl jasně říct jednu věc. A sice to by vedlo k velkému posunu eh, přeložení praktické aplikace evropského eh, procesního práva, protože pak by dohoda z Lugána zažila veliký rozmach, zatímco eh, základní oblasti evropského procesního práva by hodně ustoupily do pozadí. Na to nesmíme zapomenout, jestli chceme jít v tomto směru. Eh, tím spíše, že eh, vázanost na Evropský soudní dvůr je sice pevně dána, stanovena, ale v zásadně je primárním cílem Brexitu, aby se vyprostili z těchto vazeb Evropskému soudnímu dvoru. A teď přeskočím další body a e, závěrem bych rád poukázal ještě na jedno, jeden aspekt. A sice Jak budou reagovat ostatní členské státy na e, stávající, e, nadcházející Brexit? Jak v Nizozemsku, tak ve Francii a také v Německu se rozjeli iniciativy Eh, proto, aby eh, moderní, aby byly eh, instalovány moderní soudní procesy, které budou řešit spory, o kterých jsme právě mluvili, a to možná v některých jiných evropských soudních místech. A to ty pak budou, ty spory se možné řešit jinak. A to jsou alternativy, o kterých bychom měli přemýšlet. Máme tady možnosti, které možná povedou k tomu, že pak budeme moci říct, že rozhodující pro jednání eh, o Brexitu eh, v rámci soudní spolupráce je eh, zajistit přechodnou situaci, zvláště vlastně drobný žalob. Když jde o ekonomické spory, tak tam bych řekl, že potřeba potřeba volit nějakou novou paralelu k hm, dohodě Brusel 1 nebo nařízení Brusel 1, tato pohledu Londýna je daleko větší než z pohledu kontinentu. Děkuji vám za pozornost a promiňte, že jsem přetáhl čas. Thank you very much, professor. Uh, the next contribution... Děkuji vám. Příští uh, příspěvek uh, se týká uh, pravduševního vlastnictví a uh, přednese jej profesor Duncan Matthews z uh, Queen Mary University uh, London, uh, Londýn, v Londýně. Máte 10 minut, pane profesor. Eh, děkuji vám. Patentový systém hraje důležitou eh, roli eh, při zajišťování inovací a prohlubování konkurenceschopnosti evropských podniků. Od roku 1973 Evropská patentová umluva vytvořila mezinárodní organizaci a sice Evropský patentový úřad, který je složen se Eh, členských států EU i ne, mimo EU eh, v současné době má 38 eh, členů členských států tedy. Evropský patentový úřad je schopen udělit evropský patent na vynálezy a, vynál, a žadatelé o tento patent mohou potom získat patentovou ochranu, čili potvrdit tento patent alespoň ve 38 Eh, členských státech. Teď jsme tady trochu rozjeli slajdy. Eh, v prosinci 2012 se eh, členské státy Evropské unie v rámci rozšířené spolupráce rozhodly vytvořit dvě nařízení k vytvoření evropského eh, patentu s eh, eh, takzvaným unitárním účinkem, jednotným účinkem, což bylo prospěšné pro žadatele, protože aby nemusel platit ty ověřovací poplatky v každém členském státu Evropské patentní organizace a žádat o udělení toho patentu separátně bude možné požádat o evropský patent v členských státech nebo zúčastněných členských státech EU najednou. V současné době eh, Španělsko, Polsko a Chorvatsko eh, naznačili, že se nebudou účastnit tohoto nového systému pouze. Proto eh, je zde postup tzv. rozšířené spolupráce. V prosinci 2012 byl také vytvořen na mezinárodní dohoda o soudu, který se bude zabývat těmito jednotnými patenty to eh, se bude týkat eh, řízení ohledně patentu eh, nebo porušení patentového práva v zúčastněných státech. Pokud jde o stávající postavení Velké Británie, tak to je podstatné v této oblasti. Protože ta dohoda o, o v unitárním patentu vyžaduje, aby alespoň 13 členských států EU, včetně eh, tří členských států s nejvyšším eh, počtem eh, v potvrzených evropských patentů, a sice Francie, Německa a Británii, aby ratifikovali tu dohodu předtím, než může vstoupit v platnost. Velká Británie naznačila dokonce v listopadu 2016 na Radě pro konkurenceschopnost, že hodlá postoupit k ratifikaci Německo a, a Spojené království, říká řečník, stále očekávají tuto ratifikaci a jakmile to proběhne, eh, tak eh, ten eh, soud bude nebo vznikne. Takže Británie je na té cestě a je připravena. Jakmile zahájí činnost soud, bude také možné, aby eh, vstoupila, eh, vstoupila i v platnost eh, ta příslušná nařízení. Díky tomu, že vznikne soud, tak vstupí v platnost nařízení. A díky tomu bude možné chránit patent ve všech současných členských státech na základě zaplacení jednotného poplatku. Bude možné, aby Velká Británie se uh, účastnila takovéhoto nařízení EU po Brexitu? No samozřejmě, že ne. Ale jak vidíte tady na slajdu, to nařízení samotné uh, zmiňuje, že uh, vytváří zvláštní dohodu pro uh, účely Evropské uh, patentové umluvy a konkrétně odkazuje na článek 142 této umluvy, který, která tedy znovu eh, hovoří o eh, zvláštní dohodě. Takže ten Evropský patentový úřad bude muset vytvořit eh, zvláštní postavení pro Británii, aby se mohla nadále účastnit toho nařízení UPC a, mohla udělovat evropské patenty s, unitárním, s, unitární, s celou unijní platností. Pokud jde o tu dohodu o soudu, tak to má status mezinárodní dohody proto eh, ta pravidla a eh, eh, výdeňské umluvy o mezinárodních smlouvách platí, pokud ta smlouva samotná neobsahuje výluku, která by umožnila danému státu odstoupit. Vzhledem k tomu, že zde žádná taková výstupní doložka není, tak se uplatňují pravidla Vídeňské umluvy o mezinárodních smlouvách lze argumentovat, že Británie má povinnost ratifikovat eh, dohodu UPC, protože podle článku 18 Vídeňské dohody žádný signatář mezinárodní eh, dohody nemůže eh, se snažit popřít cíl a, a dopad dohody. Proto by eh, zdalo správně, že by Británie teď ratifikovala UPC, ale umluva eh, z Vídně také ve článku 62 konstatuje, že zásadní změna okolností, která se, ne, která se, nepředpokládala, která se nepředpokládala v době eh, podpisu, může být důvodem pro vystoupení nebo odstoupení od smlouvy nebo ukončení v dohodě UPC je několikrát zmíněno, že všechny smluvní eh, strany jsou eh, členskými státy EU, proto eh, odstoupení Británie by bylo zásadní změnou nepředpokládanou stranami. A proto by, kdyby Británie zůstala, zůstala stranou, mohlo být naopak zkomplikováno fungování této dohody. Takže může eh, se Británie tedy zúčastnit UPC eh, po Brexitu nebo ne? Eh, tady se velká pozornost zaměřila na stanovisko Soudního dvora 109, které se týkalo starší verze té budoucí dohody o jednotném patentu. Ve svém stanovisku soud uvedl, že dohoda o patentovém soudu eh, pro členské i eh, státy je proti evropskému právu a řada komentátorů, včetně komise, si to vyložila i jako eh, odmítnutí patentového soudu společného pro státy EU e a mimo EU. Už když si přečteme stanovisko podrobněji, tak tam je řečeno, že ta dřívější verze dohody by připravila eh, soudy členských států o jejich eh, pravomoci, pokud jde o výklad eh, patentů a vzhledem k tomu, že by se to týkalo i nečenských států, a tento rozsudek se týká jenom členských států, tak by to celé nemohlo platit. Potom, po stanovení, tedy po vydání stanoviska soudního dvora, byla ta dohoda UPC přeformulována tak, aby se respektovala nadřazenost e, unijního práva, aby bylo možné e, narokovat škody a e, také, aby bylo možné pokládat předběžné otázky u soudnímu dvoru. Takže může se tedy Británie zúčastnit nebo ne? Jak jsem vysvětloval, to stanovisko 109 nevylučuje eh, účast eh, nečlenských států EU do, na dohodě o jednotném patentu. Vytvoření jednotného patentového systému, eh, který bude kompatibilní s Evropskou unii nebo se smlouvou o Evropské unii, si ale vyžaduje, aby soudy uznávaly nadřazenost evropského práva. A vzhledem tomu, že se tady jedná o mezinárodní soud, tak to, eh, že jeho centrální, centrála bude v Londýně, by vlastně nebránilo eh, v Británii v účasti. Protože pouze soud samotný, nikoli zúčastněné státy, by eh, byl předmětem nadřazenosti evropského práva. Článek 21 dohody o UPC hovoří výslovně o nadřazenosti evropského práva a o tom, že UPC jako soud evropské právo dodržovat bude. Takže pokud by eh, Británie eh, mohla zůstat eh, členem UPC a soudu po Brexitu, tak by bylo třeba několika změn. Jak jsem vysvětlil, tak ta dohoda výslovně zmiňuje smluvní členské státy. Je třeba ji upravit tak, aby eh, se hovořilo pouze o smluvních státech a, a eh, otevřel se tak fakt, že některé smluvní státy nejsou členy EU. A jak eh, tyto směny učinit? Ta dohoda o jednotném patentu ve článku 87 hovoří o tom, že administrativní výbor soudu by mohl upravit tu dohodu aby eh, to bylo v souladu s eh, potřebnými změnami. Nicméně politicky by tohle bylo nepřijatelné, tak aby správní výbor soudu tohle, něco, tohle vlastně eh, mohl udělat. A místo toho se zdá, že bude nezbytné, aby soudní dvůr vyjasnil své dřívější stanovisko 109 a, a vyjádřil se k stavu nešenského státu, nebo postavení nešenského státu po Brexitu. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. A poslední vystoupení se eh, bude eh, týkat nařízení o zaměstnancích eh, pana Stefana Rodriguez ze Sorbony. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát na úvod. Eh, nejprve řeknu pár slov o rozsahu svého vystoupení. Eh, tady už zazněla otázka, jaký bude statut úředníků Evropské unie, zaměstnanců po Brexitu. Podle mého názoru Brexit nebude mít přímé dopady na texty, které eh, představují eh, tuto právní úpravu, jak vidíte na obrazovkách. Eh, to znamená, že v této souvislosti eh, se dá říci, že se nezmění statut eh, zaměstnanců, funkcionářů, úředníků EU, ale eh, dopad bude zásadnější, když zvážíme postavení úředníků, kteří jsou původem z Británie, ale zároveň nesmíme přehlížet také možné dopady na ty úředníky, kteří nejsou britské národnosti, ale přesto se jich může Brexit dotknout. E, prvním aspektem přímý dopad na úředníky a agenty, e, kteří působí Eh, v EU. Tady je potřeba eh, rozlišovat činné úředníky eh, a zaměstnance a ty úředníky, kteří již pobírají starobní důchod od Evropské unie. Očekáváme 1650 takových činných úředníků, kteří jsou z Británie, kteří působí v tady v EU, většina v komisi e, a pak ostatní. Co se týče e, úředníků, kteří jsou takzvaně činí, e, tady mohu navrhnout čtyři možné scénáře a není to, e, e, jaký, je to spíše takový model takzvaného e, snědku a rozvodu najednou. Nejprve zcela teoreticky a pak přejdu k praktickým aspektům. Teoreticky úřady, které se věnovaly jmenování těchto úředníků do funkce mají teď tři možnosti zakotvené v zákoně, jak tedy přistoupit k těmto zaměstnancům britské národnosti, britského občanství. První varianta, která se zdá trochu brutální, je prostě jejich odvolání z funkce, kde spojíme výklad článku 28 a 49, statutu, kde není možné se stát úředníkem EU, pokud nejsme občanem EU a tam je možné tedy aplikovat ustanovení 48. Ale pak je tady problém výkladu, tedy zda je zde povinnost nebo zda je to dobrovolná povaha. A tato otázka může ale zůstat otevřená Ehm, je však nutné splnit určité podmínky a zcela jistě toto eh, zkomplikuje uplatnění eh, tohoto, eh, těchto ustanovení, protože je potřeba, aby bylo přijato odvodněné rozhodnutí příslušným orgánem. A ještě než přejdu k druhé variantě, ještě si dovolím upřesnit, že je vždycky možná eh, výjimka, derogace, eh, kdy příslušný úřad eh, může jmenovat formou výjimky osobu, která není občanem EU a přesto ji může jmenovat do funkce úředníka. Tady je odpovídající příslušnost řešení těchto záležitostí, kdy i neobčan Evropské unie může působit jako zaměstnanec EU v určité funkci. Ehm, proto je tedy možné předpokládat speciální kapitolu eh, také v dohodě o eh, článku 50 o fungování EU pro problematiku důchodů osob, které nejsou občany EU a přesto v EU eh, působili jako zaměstnanci. Eh, a v sérii těch variant ještě přejdu Ehm, k možnosti dlouhodobého pracovního volna po zastavení výkonu funkce. To je předpokládáno v reformě eh, statutu, tak jak byla odhlasována v roce 2013. A eh, tam jsou striktně stanovené podmínky eh, pro tuto dlouhodobou takzvanou dovolenou nebo ukončení aktivní služby kdy je potřeba splnit podmínku, eh, tedy organizačních potřeb organizace, které souvisejí s novými kompetencemi, které je nutné do instituce získat a proto je potřeba uvolnit pracovního místa a proto některé funkcionáře takto e, vlastně uvolňujeme z funkce. E, O tom se samozřejmě v současné době diskutuje, protože eh, již eh, eh, před Eh, soudem první instance před tribunálem Unie probíhají tři soudní spory eh, související právě s touto záležitostí a pak možnost předčasného odchodu do důchodu v zájmu eh, potřeb služby, což je také vzácné, protože tady půjde o vysoce postavené úředníci, úředníky, pardon, ředitele, generálního ředitele, proto se Eh, předpokládá spíše politické než čistě právní řešení. A pokud se týká toho takzvaného opětovného snědku, jak jsem v úhozovkách řekl, tedy plánu B, to je možnost, která zůstává otevřena, a to, aby se daný britský úředník nebo agent eh, přihlásil k eh, občanství jiného státu, tedy státu EU, abychom respektovali článek 28. Eh, jak jsem říkal, projdu to rychle. Eh, další kategorie eh, úředníků, kteří již nevykonávají svou práci, ale i ti se dočkají přímého dopadu Brexitu, protože vzhledem k tomu, že pobírají důchod za svou práci, kterou odvezli v institucích, tak E, toto nebude spochybněno Brexitem, jakmile jste působil jakožto agent nebo úředník Evropské unie. Máte nárok e, za splnění samozřejmě daných podmínek pobírat důchod od Evropské unie. A opět se může nepřímo vyskytnout otázka, Eh, co se týče eh, eh, dopadu Brexitu na účast Velké Británie v systému kolektivních záruk důchodu, nebo nakolik bude Velká Británie muset nést odpovědnost za tyto záruky. A zda třeba v rámci rozpočtu nebude eh, probíhat financování nějak jinak, než probíhalo a tato otázka zůstává otevřená. Můžeme také předpokládat, eh, co eh, se bude dít v západní Evropě, kde se předpokládá určitý specifický ad hoc fond důchodů, na který se převede Eh, tato část satelitních, abych tak řekl, pracovníků, expracovníků Evropské unie. A můžeme také uvažovat problematiku výsad a privilegií a její, jejich daňové uplatnění nebo zpracování. To je aspekt, který také nemůžeme přehlížet. A eh, jaký bude osud úředníků, kteří nejsou britskými občany, ale kteří pracují pro britské poslance například, či pro orgány orgány Evropské unie, které mají své sídlo na území Velké Británie. A nebo všichni úředníci, zaměstnanci, kteří pracují pro britské poslance nebo eh, pro britské e, politiky v jiných institucích. A tady můžeme uvažovat o trvalosti takového finančního režimu. Já e, jsem se také seznámil s dokumentem, který byl zveřejněn teprve včera a byl to finanční režim Brexitu, byl to pracovní dokument komise, který se eh, věnuje problematice přestěhování agentur, kde se předpokládá přestěhování agentur z Británie na území EU a to bylo tedy zveřejněno teprve včera v dokumentu eh, a samozřejmě důležité to dále studovat, ale mohu říci, že vše bude skutečně záviset na tom, jaká dohoda je uzavřena Ehm, možná tato prezentace vyznívá trošku pesimisticky, ale já chci být optimistou. Pokud existuje politická vůle, jak to tady zaznělo, tak není žádný důvod, ehm, ehm, pokud jsme otevření, pokud instituce zůstávají otevření a není tedy žádná překážka ponechat tyto zaměstnance v řadách zaměstnanců, byť jsou z Británie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Toto bylo poslední vystoupení našeho slyšení a máme ještě pár minut na dotazy a odpovědi. Eh, Lord Rokat by si přál vystoupit. Ano, Není to přímá reakce na velice zajímavý panel, který jsme si vyslechli, ale napadlo mě, že k otázce, kterou jste mi položil během předchozího zasedání, by stálo za to zmínit ještě jednu věc. A to eh, se týká britské ústavy, kde existují požadavky, eh, aby bylo přijato soudní rozhodnutí, ale také naše ústavní ujednávání Eh, předpokládá dodržovat jakousi ústavní eh, úmluvu v souvislosti s ústavností některých kroků, ačkoliv to nejsou záležitosti řešené u soudu, ale abych ještě jednou odpověděl na vaši otázku, zda eh, je potřeba souhlas skotského parlamentu, pokud se mají měnit jeho kompetence tak v tomto kontextu by odpověď zněla ano. Eh, eh, skotská vláda se domnívá, že souhlas se skotského parlamentu by byl pro takové změny nutný. A pokud se podíváme na ústavní požadavky, tak ty se odrážejí v konzistentní rozhodovací praxi kterou můžeme pozorovat již od decentralizace, devoluce eh, Británie. A eh, tedy uvnitř Británie. A to musíme také vnímat eh, ve světle jakýchkoliv dohod, když hovoříme o ústavních ujednáních. Děkuji za doplnění odpovědi, ačkoliv já jsem se spíše zaměřoval na kompatibilitu s právem EU. E Paní Ferragut? Es en torno al tema de patentes. Si he entendido bien, parece que nos han explicado que habrá una. Jak jsem pochopila, z vaší prezentace hovoříte o ratifikaci ze strany EU ale také uvádíte, že Itálie by měla mít zájem na takovém postupu. Zajímalo by mě, zda britská ratifikace by ovlivnila mm, postoj k této problematice a co rozhodnutí soudu, že se pouze eh, členské státy EU mojí, eh, mohou účastnit sporu u patentového soudu. Jak to vykládáte? Pokud se týká Itálie, tak, eh, tak tomu na začátku bylo, tedy v době, kdy byl přijat postup posílené spolupráce Itálie, se nechtěla podílet na unitárním patentu. Situace v Itálii se však od té doby změnila. Jak jsem řekl na úvod, já se domnívám, že změna je výhodou eh, pro podniky v EU, tím se posiluje jejich konkurenceschopnost. Eh, proto je velice dobré, že Itálie to součástí, eh, tento mechanismus Itálii zahrnuje a co se týká stanoviska 109, tady jsou dva možné výklady. Za prvé, e, tak, jak jej vykládala komise na počátku, tedy jednotný patentový soud může být soudem pouze pro členské státy EU, ale s toto ve striktním stanovisku napsáno není výslovně. Tam je uvedeno, že soudy členských států musí respektovat nadřazenost práva EU. Není tam výslovně řečeno, že by nečlenské státy se nemohly eh, na tom podílet. Tolik tedy k závěru, který jsem chtěl zdůraznit, vzhledem k tomu, že je tam vágní situace a dvě, dva možné výklady potřebujeme druhé stanovisko soudu soudu, aby se situace vyjasnila. Děkuji. Pane Lebreton? Děkuji vám, pane předsedo. To bylo nesmírně zajímavé slyšení eh, k právním důsledkům Brexitu. Brexit je také velice důležitý a je to také eh, suverénní rozhodnutí. Je důležité jej nespochybňovat a také je důležité, abychom uvažovali eh, a aby každý stát zvažoval o dopadech svých kroků. Já děkuji také všem vystupujícím za velice pozitivní vyjádření, protože eh, na eh, plakátku, který inzeruje toto slyšení, najdeme jenom velice stručnou poznámku, jako kdybychom se měli Brexitu snažit stále vyhnout, což už není možné ale jak jsme viděli dnes, zdá se, že tedy Brexit nebude takovou katastrofou, jak se e, předpokládalo, jak zněla varování, ale pan Matthews například v problematice e, Eh, patentů, nebo pan Rodriguez, eh, když hovoří o situaci zaměstnanců eh, z Británie působících v EU, tak to také neznělo tak tragicky. Ale samozřejmě možná to čtvrté řešení, které jste definoval jako opětovný snětek v uvozovkách, tak samozřejmě můžeme uvažovat, nakolik tato možnost reálně existuje. Děkuji. Děkuji vám, pane poslanče. Ano, to byl eh, jenom takový příměr, když jsem hovořil eh, o novém eh, snědku. Samozřejmě nejde o to, že by se Británie znovu připojila k EU, ale pokud třeba nějaký úředník z Británie, který tady žije v Bruselu a pracuje tady, chce získat belgický Eh, ke občanství nebo na francouzské, pokud se třeba oženil nebo vdal za, francouz, za francouzsku a tak dále, tak to je také možná realita. Nikdo jim nebrání nové občanství přijmout, ale to se také bude týkat spochybnění stávajícího občanství. V této chvíli není v ustanoveních práva, eh, žádné omezení eh, této podmínky. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil. Proto chci poděkovat našim váženým hostům za zajímavou diskusi, zajímavá vystoupení. Já si myslím, že to byla eh, eh, jenom taková ochutnávka toho, co nás čeká. A děkujeme mnohokrát za náhled na problémy, které nás čekají. A děkuji vám za účast.